Przewodniczący! Pan předseda. vítám e, koleżanki i kolegów. Srdečně vás vítám, kolegyně, kolegové. Prosím, zaujměte svá místa. Pokud vás mohu, kolegové, požádat, prosím, zaujměte svá místa. Otvírám posiedzenie zawieszone